sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti. Dobré odpoledne všem. Vítám vás na dnešní schůzi. Měli jsme jisté problémy s některými kolegy, kteří ještě nejsou zde a my budeme muset hlasovat. Prosím. Dnes výjimečně jsem tady ve tři, takže do budoucnosti mohu učinit návrh, že tam, kde se hlasuje, tak eh, to nebude naplánováno na tři hodiny odpoledne v pondělí, protože i když všichni chceme, tak eh, někdy tady bohužel nejsme. Já jsem tady v Bruselu včas, protože jsem cestovala včera večer, protože jinak bych tady také nebyla včas na hlasování. Takže prosím, jenom do budoucna, byli byste tak laskaví, sekretariátu, mohli byste eh, zrušit vůbec hlasování v pondělí, mohli bychom to po případě dělat v úterý? La procedura. Děkuji. Ano, Takovýmto způsobem běžně postupujeme, ale momentálně zde máme problém s hůtami. A to proto, že výbor Envy bude hlasovat zítra dopoledne a také ostatní kolegové nás prosili o to, abychom hlasovali dnes dopoledne a proto jsme to naplánovali jako první bod na pořadu jednání, ale mám pocit, že poslanci z EPP se již dostavili, že tedy žádný problém nemáme. Můžeme tedy začít? Dobrá, Začneme tedy s hlasováním a doufáme, že ostatní kolegové se pak dostaví. Tímto způsobem můžeme přijmout pořad jednání, pokud tedy nikdo nic neba, nenamítá. Jedná se o pořad jednání na zítřek a na dnešek. Rád bych vás informoval o tom, že naše schůze se vysílá na internetu a že máme k dispozici tlumočení v 19 jazycích. Navrhuji, abychom přešli k bodu číslo 3, což je potravinová krize, podvody v potravinovém řetězce a jejich kontrola. Je to návrh usnesení paní kolegyně Ulrike Rodust. Na naší poslední schůzce 4. listopadu jsme začali pracovat na tomto návrhu stanoviska a výbor Envy je zde příslušným výborem. Jedná se o skandál, ke kterému došlo před nedávnem, o skandál s koňským masem, ke kterému došlo v celé řadě členských států. Takže Ulrike, možná byste si ráda vzala slovo. Jde zde o vysledovatelnost potravin, o záruky o právo na informaci pro spotřebitele, jde rovněž o potírání podvodů a jde také o hygienické opatření, která se budou přijímat. Měli jsme 73 pozměňovacích návrhů, nyní Ulrike, paní, pane předsedo, já k tomu nechci říct si příliš mnoho, já bych pouze ráda poděkovala všem, kteří pracovali na eh, tomto tématu, které přišlo velice tak nějak narychlo chci říci, že jsme nemohli mít žádné schůze stínových zpravodajů a to proto, že jsme měli k dispozici tak málo času. Ale veškeré politické skupiny se svými poradci a také na technické úrovni s námi velice úzce a konstruktivně spolupracovali. A za to jim patří můj vřelý dík. Rovněž se připojují k tomu, co řekla paní McGuinness. Je skutečně obtížné mít hlasování hned v pondělí, ale je to skutečně tím, že jsme eh, pod časovým tlakem a výbor Envy od nás zítra potřebuje mít k dispozici informaci o tom, jak jsme dnes odhlasovali. To je také ten důvod, proč jsme nemohli tak intenzivně spolupracovat jako v minulosti, ale všichni, kteří se na tom podívali, eh, si dali na tom opravdu obrovskou práci a napříč jednotlivými frakcemi se snažili nalézt dobré a rozumné řešení, to je tedy výsledkem a já vás prosím, abyste toto řešení podpořili. Děkuji. Děkuji. Děkuji Ulrice. Mají všichni přítomní své hlasovací karty a zasunuli je do přístroje? Ano. Takže můžeme hlasovat a začneme kompromisem číslo jedna. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, prosím zvihněte ruku, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že je to přijato. Číslo dvě, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, Přijato. Dále. 71 smys pro. Ne, říká vám předseda. Budeme muset hlasovat elektronicky. Tímto zahajuji hlasování. Je to 71 smys. Končím hlasování. Hlasovali všichni? Ano, Germany Lavi, eh, toho musíme ještě také zohlednit. A je to schváleno. A dostáváme se k sedmičce. Hajvot a další pro, proti, zdrželi se. Schváleno. a Nicholson číslo 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A dále jedenáctka. Nicholson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáctka Nikolesku pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní čtrnáctka Gabriel pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáctka pro, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Sedmnáctka Skota pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Osmnáctka Hoisling pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devatenáctka Nicholson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct, 20, 20, promiňte, Skota pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21. Hoisling pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22. Skota pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23. Skota pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24. Skota pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25. Skota pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A jsme u 33. Gabriel pro, proti, zdrželi se, Schváleno. A nyní dále 38 až 44 Luling a další pro. Luling a další. 38 až 46 pro. Proti. Protože řekl bych, že to bylo schváleno, ale ověříme to, takže zahajuji hlasování 38 až 46. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to schváleno. Nyní 47. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat v bloku 48 až 50, Nikolson a další, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 Nikolson pro. Ještě jednou. 59 Nikolson pro. Proti. Moment, omlouvám se pan předseda. Tady jsme něco přeskočili. Musíme se vrátit zpátky k 52. jar. Takže 52 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky. Číslo 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řekl bych, že to bylo přijato, ale musíme se podívat. Ano, bylo to přijato. A jsme u čísla 53 Nikolesku pro. Proti? Řekl bych, že to bylo schváleno, ale budeme to muset ověřit, nebo jsme si jisti? Dobrá, takže schváleno. Dále, číslo 55, Reimers pro, proti, strželi se, zamítnuto. 59, Nikolesku, nebo, nebo Nicholson, omlouvá se pan předseda, Chcete ověřit 55? Ne, takže číslo 59, Nicholson. Proti. Řekl bych, že to bylo schváleno, ale budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. 59 Nicholson, prosím. Pravděpodobně je to schváleno. Končím hlasování. Ano, bylo to schváleno. Takže 63. Reimers pro. Prosím, zvyhejte ruku proti. Zdrželi se zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobrá. Takže ověřujeme číslo 63. Zahajuji hlasování. Zdá se, že to většina zamítla, ale uvidíme. Končím hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Zcela jednoznačně. A jsme u čísla 64. Hla- zahajuji hlasování. Končím hlasování. I zde máme tedy velkou většinu proti, takže je to zamítnuto. Nyní 55 Nicholson, pro, 65, promiňte, zamknuto. 66 McGuinness pro, proti, zdrželi se schváleno. 67 Smith pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Budeme to ověřovat, dobrá. 67 Smith zahajuje hlasování. Končím hlasování a bylo to schváleno. 68. Kdo je pro, prosím, zdehněte ruku. Pro. Proti. Řekl bych, že to bylo zamítnuto. Sedmdesát tři. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní budeme hlasovat o e, takto pozměněném návrhu a budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Blahopřeji Ulrike. A nyní můžeme tedy předat náš výsledek i hned výboru Envy. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři na našem pořadu jednání, což je rovněž stanovisko převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. Jak jste možná zjistili, minulý týden ve Štrasburku na plánu jde o prováděcí pravomoci My tedy budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Jde tam o stanovisko právního výboru. Máme tady, měli jsme pouze jeden pozměňovací návrh. Myslím si, že ho můžeme v podstatě podpořit. Jde o to, aby se nepoužívaly aktiv přenesené v pramonci příliš často. Takže pokud souhlasíte, eh, hlasovali bychom nyní o tom pozměňovací návrhu paní Luling pro proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování k takto pozměněnému návrhu pro. Ne, budeme muset hlasovat elektronicky. Tedy zahajuji hlasování. Je to tady závěrečné hlasování v stanovisku. Končím hlasování. Takže tady máme konečné výsledky 24 pro. A ještě máme jedno velmi krátké hlasování. To je číslo 5 na pořadu jednání. Jedná se o revidované znění memoranda o porozumění se Spojenými státy o tom jsme již hovořili, tam jde o dovoz toho vězího masa. Jimž se zvířatým se nepodávaly určité růstové hormony a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie. Je to naléhavé, protože příslušný výbor, výbor INTA, chce o tom hlasovat 27. Takže nyní budeme hlasovat o tomto stanovisku. Spravodaj jsem já. Je tam, jde tady něco, co se týká mezinárodního obchodu, jde tady přepracované memorandum o porozumění. Možná si vzpomínáte, že se jedná o mezinárodní dohodu a proto tady potřebujeme v parlamentu konsensus. Není tedy možné předkládat pozměňovací návrhy. Můžeme to pouze přijmout nebo odmítnout. Proto budeme mít pouze jedno hlasování, prosím. Mám otázku nepochopil jsem. Můžeme hlasovat o celé té myšlence, o revizi během šesti měsíců? Takže proč to má být v tomto postupu? Proč se to má provádět každý rok? A chtěl bych vědět, zda můžeme mít ty revize každého půl roku. Chtěl bych vědět jenom důvod, jak odůvodňujete toto, toto hlasování. Eh, je, jedná se o procesní otázku, Jose, jak mi právě vysvětlil sekretariát. Pokud bychom to neodhlasovali, tak by vlastně ta lhůta vypršela ten, a když budeme mít eh, toto hlasování každých 6 měsíců, tak ten celý postup může běžet dál. To je prostě něco, pomocí kterého dodržujeme ten postup daný při revizi. Pokud nemá nikdo nějakou jinou poznámku, tak můžeme hlasovat, prosím. Luis? Ne? Jose? Myslím si, že s tím máme problém. Musíme pokračovat v postupech v té druhé fázi, abychom se dostali do fáze 3. Abychom tak učinili, tak musíme zavést systém, na kterém se všichni shodneme, protože jinak nevyhrajeme tu bitvu, kterou vedeme už 12 let a musíme se dostat ke konečnému vyjednávání. Takže s tím nemám žádný problém, ale nechápu, proč tady máme ten pojem, že musíme mít každého půl roku tu kontrolu, což nekoresponduje. Umožní to Spojeným státům americkým, aby mohli pozměnit své dovozy a zároveň teď probíhá diskuse o volném obchodu s USA, takže já nevím, proč máme dávat takovýto dárek navíc našim ekonomickým partnerům. Ehm, mi, Mně bylo právě potvrzeno, že je to postup, který je zcela běžný. Bez hlasování by parlament již neměl právo každý šest měsíců toto přeskoumávat. Prostě ten postup je takovýto, proto jsme o tom dále nediskutovali. Možná se k tomu můžeme později vrátit a podívat se na to do hloubky. Je někdo proti? Musíme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? proti, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Bylo to schváleno. A dostáváme se dál. A jsme u tématu, na které budeme potřebovat jistý čas. Měli bychom eh, si toto velmi dobře zvážit. Jde o zdraví zvířat. Spravodajka je tady paní místopředsedkyně Paulsen. Nyní vlastně začíná naše slyšení o tomto tématu, takže si budeme moci vyslechnout odborníky a zúčastněné strany k tomuto tématu. Ale nejdříve bych poprosil paní zpravodajku, aby nám svou zprávu představila, prosím. Děkuji. Děkuji. Návrh komise je nám k dispozici a jde o to, abychom tady eh, nahradili 40 různých právních aktů. Eh, mimo jiné některé, které pocházejí z roku 1964. A tím Ehm, má být eh, proces jednodušen. Máme se tímto lépe vyrovnat se eh, změnami a tak, aby různé nakažlivé choroby mohly být lépe eh, kontrolovány, aby bylo možné učinit proti ním preventivní opatření. 70 jsou infekční choroby a e, tyto částečně mají také svůj dopad na e, člověka. E, jde tady o zákon o zdraví zvířat. Zvláště se toto týká eh, nakažlivých eh, nemocí zvířat a eh, jedná se o to, abychom se proti tomu učili preventivní opatření a abychom zabránili tomu, aby tato, tyto choroby byly přenášeny ze zvířat na zvíře nebo ze zvířat na člověka. Zákon o ochraně o zdraví zvířat je důležitý. A má velký význam pro ochranu zvířat eh, v Evropě a proto eh, se tady za toto Evropský parlament zasazuje. Ale a toto je teď něco zcela jiného, než co teď navrhla komise. Týká se to také eh, zdraví zvířat a blaha eh, zvířat, což jsou eh, také důležité věci, ale oproti tomu tady existuje jasné propojení mezi pohodou zvířat a zdravím zvířat a také mezi veřejným zdravím. A toto je ústřední bod. One Health, tomu říkáme. V článku 10 tohoto pozměňovacího návrhu se to znovu, to znovu nalezneme. Je eh, důležité, aby tento nový zákon o ochraně zvířat, eh, aby tady bylo tedy propojení mezi pohodou zvířat a zdravím zvířat. Další důležitá otázka v této souvislosti je otázka eh, zvířat toulaných a tady musí eh, fungovat eh, dobrá kontrola a eh, také příslušné úřady se musí této otázce věnovat. Zatoulaná zvířata to je zhruba totéž jako divoká zvířata, to znamená, jedná se o zvířata, která se pohybují divoce. Komise tady předložila 106 eh, právních akt, 76 prováděcích opatření, eh, která mají tento zákon eh, doplnit. A v důsledku těchto zákonů, tedy pak tady existuje 600 komitologických postupů a to je samozřejmě velmi hm, pozitivní dopad. Ale pouze polovina těchto návrhů jsou návrhy delegovaný právní akt, nebo jsou to ustanovení, e, která se aplikují v praxi a e, komise vlastně dostane, bude mít ještě větší moc, než má dnes. A to je i důvodem, proč toto to, to existuje a proto tady máme nařízení. Toto nařízení může být rychle pozměněno. Například, e, když se objeví um, nemoci a uh, je zapotřebí zabránit vypuknutí těchto chorob, anebo se to týká i nových um, nemocí. A proto je um, důležité a smysluplné, abychom měli tady v parlamentu zákon, který uh, doplní uh, toto technické instrumentárium a půjde více do detailu. Ale musíme tady vytvořit rovnováhu mezi předvídatelností na straně jedné a flexibilitou na straně druhé. Je důležité, abychom v textu nařízení mm, také zohlednili ústřední principy a e, směrnice, e, za které se zasazujeme. Detaily ty mohou být otázkou doplnění, doplnění k návrhu Evropské komise a k tomu, e, co říkají odborníci. Ale předpokladem je to, aby návrh komise byl založen na vědeckých poznatcích. A je také důležité, abychom upozorňovali na to, že v návrhu komise se také objevuje bezpečnost a že do toho je také zapracována EFSA, tedy Evropská agentura pro bezpečnost potravy. Někteří jsou pro návrh komise, někteří méně, ale je důležité, abychom eh, se postarali o to, aby návrhy eh, fungovaly také v praxi. Komise musí nejpozději 31. prosince 2019 předložit parlamentu zprávu A v souladu s tím pak um, um, právní akta, která teď existují, budou přizpůsobena anebo pozměněna. Další příspěvek, který je velice důležitý, eh, je rezistence na antibiotika, vůči antibiotikům. A tady návrh komise eh, jde v tom směru, že mají být učiněna rychlá opatření ehm, pro to, aby se dostali tyto nemoci pod kontrolu. Toto můžeme přivítat, ovšem nejvyšší náklady, které z toho vyplynou pro společnost, ehm, ehm, eh, vyplývají z endemických chorob, eh, které nejsou obsahem tohoto nařízení. Nemoci u kterých aplikace antibiotik je součást léčby. A toto je důležité zvláště ve vztahu eh, k nemocem, které jsou rezistentní vůči antibiotikám. Eh, v tomto nařízení eh, se také mm, objevuje požadavek proaktivních, požadavek učinit proaktivní opatření, tak aby tyto choroby, které jinak nejsou ještě pokryty, eh, mohly být lépe eh, kontrolovány na úrovni jednotlivých států. A pak tady eh, ještě existuje jeden konflikt. A sice volný vnitřní trh, ale žádné možnost volného nakažení se těmito nemocemi. To je velice důležité pro Evropu a celou evropskou ekonomiku, protože nikdo eh, si eh, nepřeje eh, vrátit k denním běžným hraničním kontrolám. A státy a vlády nesou zodpovědnost vůči ostatním a musí zabránit dalšímu šíření se těchto chorob. Tady musíme vytvořit rovnováhu. E, ochrana musí být umožněna na straně druhé, ale e, musíme také dbát e, na to, abychom na základě vědeckých poznatků správně postupovali a abychom Tady nedocházelo k žádnému zkreslování eh, chodu, tedy volný trh, ale ne bezúzné šíření se nemoc, nemocí. Děkuji mnohokrát, paní Polson. Chtěl bych poděkovat za tuto zprávu. Nyní máme na programu slyšení. Budu předávat slovo kolegům, kteří budou hovořit. Nejdříve máme zástupce z DG Sanko, pan Van Goten. Pak eh, máme prezentaci ze strany našich odborníků, takže nejdříve, pokud mohu požádat naše hosty, aby přišli sem na pódium. Jednak bych chtěl přivítat eh, pana profesora Voxholma ze Švédské univerzity, pana doktora Valentina Almansa de Lara z Španělska. Takže nejdříve pan Agnew. A ještě paní Jegl. Pane předsedo, děkuji. Jsem trochu překvapen, že jsme jako první vyvoláni. Chtěl bych jenom říci několik eh, věcí, aby zareagovala na to, co říkala paní Paulson. Říká, že nikdo se nechce vracet k těm šíleným přezraničním kontrolám, ale máme tady eh, osoby nebo subjekty, které chtějí. A teď konkrétně to steklina. Steklinu jsme neviděli eh, po celou řadu let ve Velké Británii a nyní se šíří. Šíří se k našim břehům a to z východní Evropy a to bez jakýchkoliv okolků a je to velice nepříjemná choroba, jednak v případě e, psů, ale také u lidí. A já bych byl moc rád, kdybych měl právo, abych měl naprostou jistotu, že nikdo neskrývá nějakého psa, dejme tomu v zavazadlovém prostoru, což je velká pravděpodobnost. Takže bych chtěl poukázat na to, že jako obvykle budu tady trošku provokovat. Další věc je africká, africký prasečí mor. Pan Bové bohužel odešel z místnosti, protože to je choroba, která se šíří směrem na západ, a to z Ázie. A nyní v našich zemích jsme si vytvořili eh, určitou léčbu proti těmto chorobám. Díky britským vědcům nicméně musí využívat genetické modifikace, aby mohli zajistit tuto prevenci a nesmí jít dál za své hranice, protože v Evropské unii máme velice silnou zelenou Lobe, byl bych moc rád, aby tady Josef Bové byl a mohl na toto zareagovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Agnew. Takže paní Smith. pani Jagla, potom pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla poděkovat paní Paus za práci, kterou investovala do své zprávy a to v relativně krátké době, dospěla k, vypracovala zprávu k velice obšírnému tématu. Když víme, co vše schrnuje tato zpráva, když člověk ví, co vše se tam musí zohlednit, promyslet, pročíst, aby člověk mohl připravit zprávu, která bude vhodná, bude fungovat i v budoucnosti, pak musím říct si skutečně, že ona dospěla k velmi dobrému návrhu. Samozřejmě ve spolupráci s dalšími. Já bych tady uh, Eh, podpořila veškeré ty body, které tam navrhuje. Jsem zvědavá, co se k těm jednotlivým bodům dozvíme dnes od našich odborníků. Ráda bych zdůraznila, že je to zpráva o zdraví zvířat a ne zpráva o ochraně zvířat jako takové. Tady bychom se měli shodnout, že toto budeme zcela jasně odlišovat a soustředíme se a do popředí dáme ty body, o kterých hovořila paní zpravodajka a nebudeme se snažit to rozšiřovat o body další. Je, já z jedné strany pana Egňu chápu, na druhou stranu prostě žijeme ve světě, který je otevřený, který má otevřené hranice. A Nyní sice tady hovoříme o tom africkém prasečím moru, ale když se podíváme například na eh, ptačí chřipku a tak dále, tak tady ani nemusí vůbec nikdo pašovat nějaké zvíře, takže zde je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jaký my, jak Evropské unii my budeme mít nějaký přístup, jak potírat takovouto nákazu, takovéto epidemie a jak to náš přístup opřeme o vědecké údaje. A když myslím na Velkou Británii, tak tam nemáme pouze problém s vsteklinou, ale také s jezevci a to je skutečně problém, milí kolego. My jsme o tom v mé kanceláři již několikrát diskutovali a máme tam i celé i řadu dalších podobných problémů, takže nemá smysl někoho ukazovat, něco mu vytýkat, ale je třeba, abychom se společně podívali na to, jak vyřešíme naše problémy. V tomto smyslu děkuji paní Paulsen a prosím všechny kolegy, abychom společně pracovali na tomto tématu velice konstruktivně a samozřejmě s ohledem na vědecké poznatky. Děkuji. A nyní pan Schmidt. Uh, Velice stručný jako zpravodaj za svoji skupinu. Chtěl bych doplnit paní Polsen, co se týče přístupu k této zprávě. Souhlasíme se zaměřením této zprávy, že se zaměřuje především na přenosné choroby. Já si myslím, že se tím musíme zabývat všichni, nejen tedy my, ale i jiné skupiny a jiní poslanci. Nevím, zda přidávat další věci do této zprávy. Já se obávám, že jinak bychom to trošku rozmělnili, protože v tuto chvíli je to velice konzistentní. Takže za nás bych chtěl říci, že bychom to chtěli podpořit a je důležité, abychom se shodli, jak postupovat dál. Souhlasím s paní Paulson, co se týče priorit v oblasti aktu přenesené pravomoci a prováděcími akty, abychom zajistili dobrou rovnováhu, aby to bylo praktické, flexibilní a aby to naplňovalo místní potřeby. Co je důležité, aby o tom hovořili i jiní lidé, aby všichni byli zapojeni. Děkuji. Grazie Schmidt. Allora io darei uh, ora la parola. Děkuji panu Smithovi a nyní bych udělal slovo GD Sanko. Prosím, máte slovo. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat paní Polsonové za ohromný díl práce, který odvedla, co se týče daného návrhu. Zmínila, že to je velice obšírný návrh. V podstatě se snaží sčlenit čtyři směrnice. Zaměřuje se na oblast vnitřního trhu, zdraví zvířat po desítky let a Vzhledem k tomu, že změnila těch 40 eh, různých směrnic, což je eh, právní základ 600, přijali jsme tady různé akty a je důležité, abychom to snížili na něco okolo 160. Takže je to velice významné. Nicméně ten význam eh, je zjednodušení, ale nemá docházet k tomu, aby se snadněji šířily živočišné choroby po Evropské unii. To je, myslím, hlavní cíl, na který musíme pamatovat. Eh, poslanci zmínili, že se v rámci Evropské unie šíří vsteklina. Já myslím, že všichni musíme pamatovat na to, jak efektivním způsobem komise a členské státy bojují proti chorobám a snaží se eh, zajistit omezené oblasti, kde dochází k oddělení zvířat, ke karanténě. Například, když si vzpomeneme na slintavku, kulhavku ve Velké Británii, tak tam eh, došlo eh, také k velkému rozšíření této choroby mimo tu danou oblast. Takže zcela jistě chceme zajistit to, aby choroby byly v těch ohraničených oblastech, eh, kde je možné proti nim bojovat. Návrh stanoviska víceméně podporuje náš návrh co se týče klíčových prvků a možná bych se měl vrátit k tomu, co říkala paní Jego. Není to návrh, který se zabývá pohodou zvířat nebo geneticky modifikovaných organismů. E, zaměřuje se především na choroby zvířat a víte, že tyto choroby zvířat jsou pro farmáře velice důležité, aby mohli dále šlechtit a pěstovat zvířata. Nesmíme také zapomínat e, na to propojení mezi veřejným zdravím a zdravím živočichů a také Eh, je to propojeno s důvěrou ze strany občanů. Musíme udělat vše proto, abychom zajistili dobré fungování vnitřního trhu a z tohoto důvodu, když členské státy mají příležitost bojovat eh, proti určitým chorobám, neměli bychom ztrácet eh, tady tu perspektivu Evropské unie a ne, měli bychom to omezit tak, aby členské státy měly možnost řešit eh, možné přerušení fungování vnitřního trhu. Co se týče aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, je to velice klíčové, jak řeklo několik předřečníků. Je důležité, abychom zachovali možnost pro komisi, aby měla širokou vůli široké pole působnosti, co se týče jejich legislativních zásahů. Pochopitelně musí spolupracovat s Evropským parlamentem a musí spolupracovat také s členskými státy. Poslední věc, kterou chci zmínit, o tom se zmínila paní Paulsen hned na začátku, jsou to zatoulení psy. Zatoulení psy to je velké téma, především v některých členských státech je to pokryto těmito právními akty. To znamená, že určitá opatření mohou být přijata na základě právního základu, který používáme zde, abychom mohli bojovat proti chorobám, kterými trpí zatoulení psy. Děkuji, pane předsedo. Bene, grazie, ringraziamo la DG Sanko. Děkuji, děkujeme DG Sanko. A chtěl bych ještě jednou udělit slovo paní místo předsedkyně Polsn, eh, než pak přizveme ke slovu naše odborníky. Prosím, Margit. Děkuji, ano. Chápu britské pojetí. A také vím, že tisku e, se o tom vždy znovu píše, e, o problémech e, s hranicemi. Já tomu rozumím, ale tady musíme nalézt rovnováhu s fungujícím vnitřním trhem a teď se nalezáme v krizi, která má vysokou míru nezaměstnanosti, potřebujeme dobře fungující ekonomiku, ale zároveň si myslím, že v mém návrhu určitě mm, se zmiňují určité okolnosti pro členské státy, které mají eh, hranice se východní Evropou. Eh, jsou to hranice, které potřebují obzvláštní na opatření, třeba eh, kontrola proti ehm, prasečí chřipce. Toto je důležité, ale jak jsem řekla, musíme nalézt rovnováhu. Ehm, akta delegované, právní akta delegovaná E, tady v návrhu existuje trošku striktní popis toho, jaká opatření e, má komise učinit. A e, také popis toho, co mají učinit odborníci, to je součást celého postupu. V případě těchto delegovaných aktů je tomu také tak, jestliže komise po pěti letech by měla pak přeložit um, prováděcí um, opatření nebo ustanovení. Děkuji vám. Děkuji. Dobrá, děkuji paní místopředsedkyni Polsen, ale ještě se tady někdo hlásí o slovo? Děkuji, krátká otázka. Vyslechla jsem zástupce komise a ten mluvil o e, divoce žijících e, zvířatech. To je e, otázka, kterou jsem také chtěla podat v rámci pozměňovacích návrhu, ale ještě jsem se krátce o tomto chtěla zmínit. Tato směrnice vyplývá z této koncepce divoce zvířící zvířata a nevím, jestli je to jenom otázka interpretace ve španělštině, Mělo by to být tady eh, nahrazeno eh, volně žijícími zvířaty. To znamená divoce žijící zvířata na svobodě a existuje mnoho míst, na kterých například krávy eh, se mohou volně pohybovat, ale nejsou to přitom divoce žijící zvířata. Tak abychom pokaždé nemuseli předkládat nový pozměňovací návrh, když se tady bude hovořit o divoce žijících zvířatech ve Španělsku. Ve španělštině se tomu říká Silvestre. Ano, děkuji. Možná bychom na to mohli hned reagovat. Děkuji. Ano, Mohu na to odpovědět. Ehm, definice divoce ehm, žijících ehm, zvířat, to jsou zvířata, eh, která nemají žádného majitele, vlastníka. Tedy není tady žádný majitel, třeba žádná firma, eh, farma, která by byla zodpovědná za jednotlivá zvířata. A myslím si, že to je jasná definice. Eh, pokud eh, se jedná o psa, který nemá žádného majitele a který žije na ulici, nebo někde v lese, nebo los třeba v lese, tak to podle definice je totež. Ano, eh, děkuji, souhlasím, ale jak eh, jsem řekla, je to otázka eh, interpretace významu. Možná se jedná o španělskou verzi této definice. Paní, s tím, co říkala paní Polzen, s tím souhlasím, ale ve španělském textu se mluví o divokých zvířatech, tedy ne divoce žijících zvířatech. Takový zatulaný pes není divoké zvíře. Souhlasím s tím, co říkala paní Polsen, ale nevím, jak um, to vypadá v ostatních jazykových verzích. Ve španělštině je to problém. Chtěla by se přihlásit do slovo ještě jednou komise. I'm sorry, Mr. Chairman, my... Já se omlouvám, ale moje španělština není tak dokonalá. Já jsem si jist, že paní Paulsen eh, pochopila už ten problém. V podstatě, co chceme pokrýt, jsou zvířata, která žijí v přírodě volně. Grazie Irace e adesso allora se non ci sono altri interventi. Že stále jsou tady určité pochybnosti, ale dobře, zkontrolujeme to. Další bod. Můžeme zahájit dnešní slyšení, které jsme se naplánovali na odpoledne. Nejdříve dám slovo dvěma odborníkům, kteří sedí zde za pódiem. Jednak je to pan Ivar Voxholm, profesor Švédské univerzity pro zemědělskou vědu a následně pohovoří hned pan Valentin Almansa de Lara, je generálním ředitelem z ministerstva zemědělství, potravin a životního prostředí ve Španělsku. Takže po vašich vystoupeních otevřeme diskusi. To znamená, budeme vždy mít tři, čtyři řečníky, dotazy a potom budete odpovídat. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji za pozvání. Moc se omlouvám, že jsem trošku nervózní. Myslím, že na úvod bych se rád zmínil o tomto návrhu a chtěl bych říci, že mě jako vědci a já jsem členem eh, vědecké komise Evropské unie po dobu 16 let, eh, tak si myslím, že to je dobré dílo, alespoň pokud to mohu posoudit já jako laik, čili ne právník. Ale je to zákon, který se zabývá především přenosnými eh, chorobami zvířat. Není to legislativa, která se zabývá zdravím zvířat, takže bere v potaz velice závažné přenosné choroby, jako například slintavku, kulhavku, prasečí mor a tak podobně, ale ty běžné choroby zvířat, což je kašel, průjem a tak dále, to není vůbec pokryto. Za druhé, který bych chtěl říci, že Dříve nebo později, předev, myslím si, že asi dříve, bychom měli mít zákon o zdraví zvířat. A myslím, že bych chtěl také poukázat na velice dobré vědecké podklady. Myslím si, že tyto vědecké podklady vznikají díky indikátorům, které používáme v oblasti pohody zvířat. Další věc, na co chci poukázat, a myslím, že se o tom zmíní i jiní, volný pohyb zvířat by neměl znamenat volný pohyb chorob. A když čtu tento návrh legislativy, tak mám pocit, že to si klade za svůj cíl. Chtěl bych eh, velice zdůraznit, že pokud nebudete kontrolovat eh, choroby zvířat, tak nebudete mít fungující trh jednak se zvířaty, ale i se živočišnými výrobky, takže je to určitý předpoklad pro fungování celého vnitřního trhu. Také, jak již bylo zmíněno, a myslím, že to může být eh, přeloženo. Já se snažím dívat do různých eh, evropských jazyků, snažím se je studovat, ale my tady <laughs> máme toho zajíce v pytli. Stále ještě nevíme, co v tom návrhu vlastně je, takže tam je asi určitý zajíc v pytli. My tedy v česky říkáme zajíc, v angličtině je to prase, jinde je to kočka. Já doufám, že mi tlumočníci pomohou, abych to zaznělo správně, ale sleduji tuto oblast eh, pět let a nebo dokonce deset let a bylo by, myslím, důležité a dobré, abychom se odklonili eh, od těch starých trendů. Další bod, který zmínila paní zpravodajka, zaměříme se na určité důkazy, které máme k dispozici. Takto připravujeme legislativu i implementaci a myslím, že jeden ze základních předpokladů Evropské unie je, aby měla důkazy podložené vědeckými svědectvími, daty, údaje. Já si myslím, že to je hlavní kvalita této legislativy a vůbec díky takovýmto kvalitám tato legislativa bude dlouho fungovat. Další věc, měli bychom si také uvědomit, že Zdraví zvířat, pohoda zvířat jsou dvě věci, které jsou velice úzce propojeny. Pokud chceme mít eh, pohodu zvířat, tak následně dosáhneme zdraví zvířat. Ale jenom osobně bych chtěl říct, že jsem byl velice rád, že to zaznělo také jako určitá úvaha. V podstatě jsou to eh, strategie určité likvidace, co se týče zdraví zvířat. Já si myslím osobně, že jsem eh, velice rád, jak ta legislativa v tomto ohledu vypadá, že ten návrh mě potěšil. Také bych chtěl zdůraznit, jak určitě poznám i jiní řečníci, eh, musíme se zaměřit eh, na vznikající rezistenci vůči antibiotikům. V podstatě je to věc, která ničí Ehm, fungování, musíme to inteligentním způsobem řešit v budoucnosti, musíme se tím zabývat. A ještě jeden další bod, možná mě opravíte, ale nezaznamenal jsem otázku proaktivních kontrol. Proaktivní přístup by měl být mnohem přísnější ehm, v případě šlechtěných zvířat, protože šlechtěná zvířata eh, se vystavují Eh, nebo vystavují ostatní zvířata nebezpečí, že mohou eh, infikovat. To znamená, že tady mohou ohrozit celé pyramidy těchto chovů. Takže prevence je důležitá, je to lepší určitě, než posílat zvířata na jatka. Chtěl bych dnes eh, zdůraznit a chtěl bych také poděkovat Evropské komisi, Evropskému parlamentu, členským státům za to, že se nám podařilo dosáhnout během posledních 20 let několika velkých úspěchů. Chtěl bych říci, že čím dříve se nám bude eh, dařit eh, zlikvidovat eh, slintavku, kulhavku a jiné choroby, to je vlastně důkaz toho, že když jsme spojili naše síly, tak se nám podařilo dosáhnout úspěchu. Možná křehčí a reverzibilní je ten údajný eh, důkaz v případě eh, drubeže a vajec, které jsou zasaženy salmonelou. Chci říci, že musíme mít podobné úspěchy, co se týče antibiotické rezistence, protože nyní v členských státech vznikla antibiotická rezistence. Je to přibližně eh, polovina všech brojlerů a jatečně upravených těl drůbeže, které takto trpí a myslím, že to nemůžeme už nazývat eh, úspěchem a to dost dlouho. Další věc, která již zazněla a také zazní, je, že zdravý dobytek neznamená antibiotika. Musíme se snažit zavádět do zákonů o zvířatech právě tyto prvky, které budou kontrolovat eh, možné šíření choroby, ale také zvyšování rezistence. Jednak z hlediska obchodu, šlechtění zvířat, eh, biologické bezpečnosti jednotlivých farem a také musíme strategickým způsobem používat eh, vakcíny a dezinfekční prostředky. Je možné snížit používání antibiotik což je například prokázáno zákazem Evropské unie v případě zoologického používání antibiotik v živočišné výrobě. Dlouho jsem pracoval v Norsku eh, v oblasti chova, chovu losos, eh, lososa a v Norsku se podařilo následující. Produkce byla 80 tisíc tun ročně přibližně a spotřeba antibiotik byla 40 tun. Nyní 25 let později spotřeba antibiotik je přibližně 14 kg a e, podařilo se snížit e, e tyto choroby o 99%. Přibližně 1 milion tun je e, výnos chovu lososa, takže vidíte, že to je možné. Na závěr, abych shrnul svůj příspěvek. Doufám, že někdo učinil tyto návrhy a cítil se stejně tak hrdý jako někdo, kdo například složil kus nábytku z IKEA. Je to skutečně dobrý kus práce, ale musíme mít jasno také, co nám to přinese. Měli bychom jasně říci, že volný pohyb zvířat by nemělo znamenat volný pohyb chorob. Ta kontrola by se měla ještě více upřesnit v případě chovných zvířat a také bychom se měli podívat na podobné úspěšné případy, kdy se podařilo omezit eh, šíření chorob a také lépe bojovat proti bakteriální a antibiotické rezistenci. Děkuji, pane předsedo. Tak so Děkuji panu Oxholmovi. Vidím tady Fs. A další řečník je Valentín Anmalsa ze Španělska z ministerstva zemědělství, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl Evropskému parlamentu poděkovat za pozvání a také za to, že zde smím krátce představit náš názor na tuto komplexní problematiku. Nastaly nové časy, to jsme zjistili pomocí dokumentu, o kterém hovoříme již dříve prevence je lepší než péče následná či snaha následně řešit problém. Máme zde tady klimatické změny, nově se objevující choroby, tedy celou řadu nových záležitostí, na které musíme zareagovat pomocí nových nástrojů. A komu se tady předložila návrh nového instrumentu, který je podle nás velice dobře koordinovaný, kompletní. Je to dobrý balíček, vyvážený, který eh, se dobře hodí, lépe hodí k mezinárodním pravidlům. Takže podle nás je to jednodušší a flexibilní. Myslíme si, že návrh komise má celou řadu pozitivních elementů. Samozřejmě i nadále chceme, aby se Evropa nejvíce soustředila na zdraví zvířat, aby toto zůstalo zachováno. A nyní krátce k tomu, co se nám líbí méně. Dokument, který předložila komise, je příliš obecný, nezachází příliš do detailů. A komise tady se rozhodla, že chce převzít celou řadu kompetencí, pravomocí, což je dobré, ale musí to mít jisté hranice. Není možné, aby jsme tam téměř ve všech článcích měli aktiv přenesené pravomoci. Takže na tomto místě je možné návrh komise vylepšit a my si myslíme, že celá řada otázek musí být dořešena v základním právním aktu a celá řada dalších otázek musí být v kompetenci členských států. Neboť komise eh, samozřejmě může mít právo rozhodovat v celé řadě oblastí, ale mělo by to být v menší míře, než jak eh, to navrhuje. Dále potřebujeme, abychom eh, byli schopni skutečně respektovat tuto legislativu, což je obtížné, když pro jisté choroby se tady navrhují úpravy a v podstatě nevíme, kterých chorob se to přesně týká. Takže není přeci možné, abychom si tady stanovili, že chceme nějaké konkrétní opatření pro určitou chorobu, když vlastně vůbec nevíme, jaká choroba to potom konkrétně bude. Chybí tam seznam chorob, na které se to vztahuje. A dále si myslíme, že již v základním právním aktu je třeba dořešit ještě jisté další otázky. Tady souhlasíme s paní zpravodajkou. Například se to týká eh, těch citlivých druhů, které se nejsnadněji nakazí, to by mělo být přesně v textu. A pak je zde důležité, abychom měli možnost spoluúčasti, spolurozhodování, zejména co se týče těch hlavních chorob a zvířat, kterých se to může týkat. Pak potřebujeme systém, pomocí kterého můžeme seznam rychleji změnit. A ten první seznam, ten hlavní seznam by již měl být součástí samotného právního aktu. A nyní článek 8, který je sám o sobě dobrým článkem, by mohl být ještě mnohem více zjednodušen. Tak, jak je to naformulováno, tam nemáme žádné jasné propojení mezi chorobou a těmi konkrétními opatřeními, které třeba zvolit. To si myslím, že je relativně obtížné z hlediska výkladu. Pozměňující návrh paní Polson toto vylepšuje, ale my si myslíme, že by bychom zde mohli zajít ještě dále v té cestě, kterou se vydala paní Polson a mít ještě jasnější formulaci textu. A další věc. Je důležité, aby se nám to celé nevymklo z rukou, to zde již také padlo. Existují choroby, které nejsou tak nebezpečné, abychom kvůli nim měli tolik opatření. Potřebujeme nástroje, které nám umožní přizpůsobit naši reakci tomu skutečnému ohrožení, které vyplývá z té jisté choroby. A další důležitý element. Zde je skutečně dobré zvážit, které věci mají být v tom základním právním aktu a které věci mají spadat do kompetence členských států. Je zde důležité, abychom, my byli, abychom mohli sami rozhodovat, abychom měli možnost přizpůsobovat jednotlivá opatření k těm konkrétním případům a podmínkám, které máme v členských státech. Například ne všude je to též klima, eh, v, jako ve Španělsku, ne všude žijí ty též druhý zvířat, jako ve Španělsku. Takže tady musí být jistý prostor pro to, aby se to každý členský stát mohl přizpůsobit. Pak je zde částečně nedostatek flexibility pro členské státy, jak jsem o tom právě hovořil, nechci to rozvádět dále, ale například u článku 13 tam máme přenost úkolů, ano, je tam jistý systém, ale nechceme být závislí na tom, aby nám komise musela vše přesně naplánovat a říct si, co máme dělat. Tady si myslím, že je důležité, aby členské státy skutečně měly více flexibility, protože lépe znají své vlastní struktury. A pak ty systémy pro registraci a identifikaci, tak kdy například, když se jedná o databáze, tak zde je důležité um, připustit, že členské státy mají lepší znalosti o tomto tématu a mohou takovéto databáze lépe zpravovat. A samozřejmě nechceme ohrozit zdraví zvířat, to je zcela jasné, tady narážíme na hranice subsidiarity, pokud se jedná o celou Evropskou unii. Za to se Španělsko bude vždy zasazovat, ale myslím že si skutečně, že pokud se nám podaří zvýšit flexibilitu, že tím zároveň zvýšíme účinnost a v mnoha případech budeme samozřejmě moci jistá rozhodnutí ještě dále vylepšit na úrovni společenství. A na závěr bych nadnesl dvě, tři otázky. Jsou to věci, které nám leší na srdci ve Španělsku. Nám zde chybí poukaz na diagnostické laboratoře, ale to je přeci základ celého systému. Národní referenční laboratoře, ty by zde měly být uvedeny. Měly by tam být v textu určité základy pro jejich fungování, ty by tam měly být pevně stanoveny, to nám v návrhu chybí. A pak si myslíme, že je třeba ještě vylepšit jisté systémy pro identifikaci, což je diskuse, kterou vedeme přímo s komisí. E, konkrétně se zde jedná o koně. Je to velmi důležitá záležitost, momentálně je ta situace strašlivá. A my si přejeme, aby zde došlo k harmonizaci tak aby to celé bylo mnohem snadněji aplikovatelné. A jako poslední, já to tady nemám na slajdech, ale teď mě k tomu ještě napadla taková důležitá věc. Myslíme si, že by bylo důležité, a týká se to bodu článku 2223, těch inspekčních návštěv. Toto je také třeba ještě vylepšit a vyjasnit, na co přesně se to vztahuje, čeho se to přesně týká. Takže to by bylo z mé strany vše a rád si vyslechnu a zareaguji na vaše dotazy. Děkuji. Tak so mycket och då har vi Děkuji. A tím se dostáváme k diskuzi. Paní Jekle má jako první slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. A nejprve chci říct že mám radost, že zpráva byla v zásadě pochválena. To už je dobrý, důležitý eh, krok eh, v tomto obtížném tématu. Ráda bych pana profesora eh, Vaxholma se zeptala na toto řekl, že e, z dlouhodobého hlediska, a myslím si, že v tomto bodě jsme si zajedno zásadně, že potřebujeme zákon o zdraví zvířat a myslím si, že myslí e, evropský e, zákon o zdraví zvířat a že by to mělo jít za hranice jednotlivých národních zákonů. Já bych chtěla položit otázku, kterou položila předtím španělská kolegyně, protože pro nás je to všechny dost obtížné téma. Jestliže tady mluvíme o Evropském zákoně o ochraně eh, zvířat. Jaká zvířata by měla být tímto eh, zákonem ehm, ochráněna, pokryta a jakou formou? Eh, by to mělo být učiněno. Mluvíme pak pouze o zvířatech, která jsou v zemědělství, která se dostávají do potravinového řetězce, anebo tady hovoříme také o tom, co na jedné straně pokrývá ony zatoulené psy a mnoha něco, co se se vztahuje na mnoho eh, zvířat, to jsou zemědělsky využívána eh, zvířata částečně a eh, také by se to mohlo týkat i lidí, mohlo by to způsobovat tady problémy. A chtěla bych se zeptat pana Almanzi Delary, Velké eh, části toho, co jste říkal, eh, byly eh, části, kdy se poukazovalo na národní státy. V zásadě určitě s tímto můžeme souhlasit. Ale Tady eh, musíme přesně definovat eh, sami pro sebe hranici, eh, co musí jít za hranice těchto národních států a co musí být upraveno v evropském, na evropské úrovni. A možná bych vás požádala o tři body, abyste řekl, že toto musí být upraveno na evropské úrovni, protože to právě překračuje hranice národních států. A na tomto místě bych nám všem chtěla možná připomenout to, že mm, teď máme nový rozpočtový systém, který bude k prvnímu květnu platit. Jestliže vypukne krize v oblasti eh, potravin, která eh, přijde z nějakého národního státu, pak to bude mít ale dopad na evropskou úroveň a celé to může být velice drahé pro eh, tuto oblast. Jestliže tedy budeme s touto krizí konfrontováni, tak pak budeme potřebovat více peněz pro to, abychom zvládli tuto krizi, než máme v rozpočtu. A v příštím roce budou zemědělci muset zaplatit za tuto krizi. A i tento bod musí být dobře promyšlen a musí hrát v našich úvahách roli. Děkuji. Děkuji. Paní Jegle, pan Engelhardt má slovo. Děkuji. Rád bych se vrátil k tomu, co říkali kolegové dříve v naší diskuzi. A sice šlo ono o šedou zónu. Říkali jste, že tady neexistuje žádná španělská správná jazyková verze. Proto to myslím si, že má pravdu a e, vidím v tom takové minové pole. Tady mohou vzniknout zmatek a nejednoznačnost, protože si myslím, že jsou tady čtyři různé kategorie zvířat. E, dvě se dají definovat velice jednoduše. To jsou ty, které jsou domestikovány a s individuálními zemědělci jsou e, zodpovědní za tato zvířata a všichni vědí, kde se nalézají a to je jasná definice. Pak je tady další věc, máme tady divoká zvířata. To jsou všechno opět divoká zvířata, takže víme, eh, jaká kategorie to je. A mezi tím je jedna kategorie, která je trošku obtížná, nebo možná dvě. Jedna, eh, čemu se eh, říká domestikovaná zvířata, která mohou uniknout do divoké přírody. Tady bychom možná sem zapracovali psy a tato zvířata domestikovaná se mohou stát mm, divokými. A pak je tady něco, co bych popsal jako eh, paralelní eh, druhy. To jsou eh, typy zvířat, které existují jako zemědělsky užívaná zvířata, ale také v divoké přírodě. Například zajíci, lososi a pak v zemi existují zvířata jako vysoká a podobně, protože, nebo poníci, tady máme širokou populaci těchto poníků. Takže tady je vyhlídka, že může existovat celá široká paleta možností, jak definovat tyto různé kategorie kategorii. A doufám, že toto se také vezme v úvahu. Teď je tady další věc, něco, co řečníci zmínili, rezistence na antibiotika. Děkuji za to, že jste eh, se zmínili o tomto velkém poklesu. Mnozí z poslanců, kteří jsou v této místnosti, určitě dostávají maily od svých voličů a říkají, že spousta zvířat jsou, je pumpována, naplňována antibiotiky. Mohu vás um, um, ujistit, um, že máme spoustu uh, zvířat a musím mít uh, vždycky recept, abych mohl, se mohl předepsat antibiotika a musí se správným způsobem používat. Také jsem členem takového panelu a určitě by mi nebylo umožněno, abych používal antibiotika profilaktickým způsobem, preventivním způsobem, takže si myslím, že bychom mohli využít této diskuse a mohli bychom se zabývat některými těmito riziky či obavami. Děkuji mnohokrát. Vidím, že se nikdo další o slovo nehlásí. Takže nyní bych ráda požádala pana profesora Voxholma, aby odpověděl na dotazy, které obdržel. Prosím. Děkuji mnohokrát. Zazněla tady jedna otázka, která se týká zákona o zdraví zvířat. Co jsem měl konkrétně na mysli? V blízké budoucnosti, alespoň doufám, bude zapotřebí také brát v potaz zákon o pohodě zvířat. A ten argument, který by měl eh, jaksi dát podnět evropské legislativě, je vytvoření rovných podmínek. To znamená, že zvířata by měla být eh, chována ve stejných eh, podmínkách, to znamená ve stejných podmínkách takzvané pohody po celé Evropské unii. Takže já se omlouvám, když jsem hovořil o tom zdraví zvířat, byl jsem trošku nervózní, ale měl jsem na mysli pohodu zvířat. Druhá otázka, která se týká antibiotik, jsem velice rád, že zástupce z Velké Británie to zmínil. Já bohužel nejsem schopen přečíst vaše jména na obrazovce, ale naprosto souhlasím a myslím, že jsme zajistili dobrý pokrok. Co asi můžeme říci, že zapotřebí ještě větší pokrok? Protože se jedná o velice velkou obavu a doufám, že tento legislativní návrh může sloužit jako určitý základ pro podobné úspěchy, které jsme zažili například eh, při kontrole eh, choroby, choroby eh, šílených krav. Já bych to chtěl nazvat skutečným úspěchem. Doufám, že to nebude úspěch, který se nám nakonec zvrtne. Děkuji, paní předsedkyně. Ni får ursäkta, men jag är inte särskilt bra på att vara ordförande. Já se omlouvám, Nejsem moc zručná předsedkyně, ale nyní mi dovolte, abych předala slovo panu Almancovi Delára, aby mohl odpovědět na dotazy, které obdržel on. Ale dovolte mi nejdříve, abych se vyjádřila k jedné věci, která také zazněla, a to je eh, statut členských států. To je jedna nesmírně složitá otázka, kterou řešíme v Evropském parlamentu a řešíme to právě ve všech jednotlivých kontextech, protože musíme vytvořit obecná nařízení, která budou platná v rámci celé Evropské unie a zároveň plně souhlasíme s tím, že Evropa je velice různorodá, co se týče své přírody, kultury, tradic a tak dále. Takže dosáhnout cíle tedy evropské normalizace, to je něco nesmírně obtížného. Pokud ovšem členské státy a regiony nebudou mít, nebudou mít příležitost přizpůsobit se svým vlastním specifickým problémům a otázkám. Takže to je nekonečný problém, ale teď máte slovo, prosím. Děkuji, paní Paulsen. Rád bych zareagoval na to, co řekla paní Jegle poskytli odpověď. Já jsem samozřejmě každopádně přesvědčen o tom, že potřebujeme tady to ohnisko na evropské úrovni, potřebujeme evropskou legislativu a potřebujeme, aby byla co možná nejjasnější. Potřebujeme společná pravidla pro fungování, protože choroby zvířat žádné hranice neznají. To je zcela jasné. Ovšem, to neznamená, že by tyto normy měly být tak rigidní a přísné, že by zasahovaly skutečně až do toho nejmenšího detailu. Je důležité, aby tam vždy existovala možnost pro toho, kdo je činný na místě přímo, možnost pro takové činitele, aby mohl skutečně podle konkrétní skutovace ty věci přizpůsobit, protože to prostě vylepší efektivnost účinnost těch nových opatření. To vůbec neznamená, že bychom byli proti legislativně na evropské úrovni. Věříme v to, ale je třeba poskytnout členským státům flexibilitu pro takové ty malé konkrétní detaily, protože jinak to povede k problému. Na tomto poli jsme se sbírali celou řadu skutečností, není to vůbec nový problém. Vždy jde o to eh, vybalancovat velice obtížnou rovnováhu. My se tomu věřujeme již eh, po mnoho let a je důležité, aby se tato rovnováha udržela, aby zůstala zachována. Například rozdělení úloh. Paní Jegla o tom hovořila. Je jasné, že evropská legislativa musí stanovovat, jakým způsobem se ty úlohy rozdělí, ale rozdělovat ty úlohy musí členské státy, jinak budeme mít potřebovat pro každý jednotlivý případ nějaký jednotlivý prováděcí akt Evropské unie. Dále 104, tento článek. Zde se říká, sama komise říká, že to dobře funguje, proč by se mělo něco měnit. Pak jsou zde choroby, kde na dobrovolné vázi je zde snaha je vymítit. Pokud se to děje na dobrovolné bázi, tak si myslím, že je to dobrá věc a i zde bychom měli členským státům poskytnout dostatečnou flexibilitu pro přijímání patřičních opatření. To vždy dobře fungovalo, to není nic nového. Pokud jeden členský stát se potýká s nějakou chorobou, tak tím trpí všichni. Tento, takovéto případy máme v Evropské unii již řadu let. Tady bych mohl jmenovat celou řadu příkladů, ale nebudu zacházet do detailů. Já doufám, že parlament návrh textu dobrým způsobem upraví a že tady nedojde k nějaké krizi v této oblasti. Že přímo co se týče divoce žijících zvířat, domestikovaných, hospodářsky chovaných zvířat, všechny hledají důležitou úlohu. Ono je to propojeno a všechny typy zvířat musí být součástí návrhu. Samozřejmě pro každou jednotlivou skupinu zvířat je třeba mít odlišná opatření, ale je třeba pokrýt obě dvě kategorie zvířat. Například, když se divocí žijící zvířata dostanou E, do kontaktu s užitkovými zvířaty. No tak je třeba samozřejmě nutné, aby i toto podléhalo kontrole, ale ta opatření budou jiná. Nemůžeme postupovat u jelena stejným způsobem jako v případě krávy. Já doufám, že jste spokojeni s mou odpovědí. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Vaxolmovi a panu Almansovi. za jejich vysvětlení. A dostáváme se k dalším dvěma odborníkům. Nejsou to noví odborníci, ale jsou to pro nás momentálně noví řečníci. A je to Jan Maldota, ředitel oddělení pro bezpečnost potravin a otázky veterinářské v Polsku. Já ho zde srdečně vítám. paní profesorka Luisa Pejš, která je profesorkou na univerzitě v Portu z Portugalska a je členkou vědeckého panelu EFSI, které se, který se věnuje otázkám biologických rizik. Děkuji mnohokrát, že jste přišli mezi nás a srdečně vás zde vítám. Nejdříve dostává slovo doktor Brandota. Na 10 minut, prosím. Máte slovo. Eh, na sam... Nejprve bych chtěl velmi poděkovat za to, že jste mě přizvali k této diskuzi. A zvláště jsem potěšen, protože za posledních deset let jsem pracoval jako ataše veterinářský v Ehm, tady v úřadu v Bruselu. A ehm, teď se tedy dívám na tyto záležitosti z trošku jiné perspektivy, z perspektivy polské, ale také se dívám na tyto záležitosti zblízka, tak jak jsou prezentovány v nařízení o zdraví ehm, zvířat, tedy v návrhu nařízení. Připravil jsem pár takových předběžných poznámek, ale ehm, v podstatě se hm, budu koncentrovat pouze na pár aspektů, eh, protože dřívější ehm, řečníci už se částečně zabývali některými obecnými aspekty. A také mohu potvrdit to, co už bylo řečeno obecně. Chtěl bych však potrhnout skutečnost, že toto je nový přístup nejenom eh, na evropské úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Protože tady hovoříme o implementaci pravidel různých mezinárodních organizací, které se zabývají eh, zdravím zvířat. A eh, především tady jde o konzolidaci našich pravidel tak, aby byly uvedeny v soulad eh, s pravidly Světové organizace eh, pro zdraví zvířat a i jiných organizací. Eh, hlavním cílem bylo zjednodušit roli, která tady existuje. Také chceme mít možnost reagovat v případě krizových situací. A chceme mít možnost učinit opatření v záhy. pokud eh, hrozí eh, možné vypuknutí přenosných chorob a ty chorob, které by mohly mít dopad také na lidské zdraví. Nejdůležitější otázkou v návrhu je otázka společné zodpovědnosti nejen evropských agentur, které jsou zodpovědné za eh, zdraví zvířat, ale také těch zainteresovaných stran, které třeba majitelů zvířat nebo združení chovatelů zvířat a podobně. Tato spolupráce musí být eh, ještě více úže propojena. A jsou to totiž přenosné choroby, které mají přeshraniční charakter. Jaká jsou, jaké jsou některé slabiny těchto návrhů? Už je zmínili předřečníci, ale rád bych zdůraznil to, že to návrh je eh, velmi obecný. Samozřejmě, že je obtížné navrhnout právní akta, právní akt, který má zjednodušit nebo skonzolidovat eh, celou řadu živějších aktů, ale myslím si, že určitý stupeň specifičnosti by bylo něco, co bychom mohli přivítat. V některých opatřeních máme řadu odkazů na jiná nařízení, která e, trošku stěžují porozumění celého návrhu. Takže, jaké jsou některé pozitivní stránky tohoto návrhu? Za prvé, návrh dává možnost větší flexibility a to vždy v závislosti na um, typu choroby, s kterou máme co dočinění. Další věc, návrh um, dává příležitost um, uspůsobit eh, nový přístup um, tomu, jak se bude bojovat proti uh, zvířatům zoonóza. A tento přístup je založen na prevenci spíše než léčbě. Také bych rád zdůraznil otázku aplikace rozpracování nového přístupu k vakcínám, zvláště eh, v případě velmi nebezpečných chorob. Díky eh, vakcínám bylo možné před dvěma lety rozpoznat tři z Eh, nejzávažnějších chorob dobytka. A když to srovnáme, no můžeme srovnávat s možností vymítit některé závažné choroby lidí. Eh, Zeonoza. Eh, tady jsme už zmínili steklinu. V Poslanec Velké Británie zmínil, že steklina se může vrátit zpátky. Bohužel je to velmi závažná e, nemoc. A už se podařilo se jí úspěšně postavit e, napříč Evropou a také v Polsku. Také jsme měli možnost očkovat e, v přihraničních oblastech na Ukrajině. Takže tato závažná nemoc pak eh, ne, překročí hranice. A myslím, že bychom měli také přemýšlet o našich sousedech v tomto smyslu, protože eh, země sousední, tyto sousední země musí být začleněny do um, toho, jak uvažujeme. Dalším pozitivním aspektem tohoto návrhu je zavedení nové politiky, eh, unijní eh, politiky, eh, společné zemědělské politiky, politiky rybolovu a to všechno tady má své místo. Závěrem své krátké prezentace bych je znovu zdůraznil rád, že je to velký krok upředu a všechny principy a pravidla, která jsou tady nastíněna, určitě přispějí k snížení počtu některých eh, velmi závažných onemocnění. A také eh, si musíme uvědomit výskyt africké um, epidemie um, škůdce vepřů a také to je něco, co nepřichází jenom z Afriky, ale také eh, z východu a Máme tady eh, co dočinění s vypuknutím eh, choroby 160 eh, km od naší hranice. Pokud tato nemoc překročí, nemoc překročí hranice, tak to by mohlo mít vážný dopad na mm, pěstování mm, prasat v Evropě a Polsku. A pak ještě něco více obecnějšího. Definice blaha pohody zvířat, která je takto obecná, není eh, příliš žádoucí, protože si myslím, že je tu řada stávajících mm, evropských mm, zákonů a proto Toto nařízení nemusí duplikovat jiné právní akty, měli bychom se v tomto soustředit na otázky, které jsou účelem tohoto nařízení. <clears throat> Tak Děkuji. Děkuji panu Prandotovi. A nyní má slovo paní profesorka Pejš. Prosím. Děkuji mnohokrát za pozvání. Paní Polsen, jsem velice ráda, že mohu být přítomná v Evropském parlamentu a byla jsem požádána, abych pohovořila o mikrobiologické rezistenci a jejich zdrojích, protože v tuto chvíli je to velký problém, který se týká také tohoto návrhu, této legislativy a já jsem ráda, že je to jeho součástí, protože několik let, desítky let pracuji právě v oblasti mikrobiální rezistence, nejen z hlediska zvířat, ale také eh, lidí a jaký dopad to má na životní prostředí. Takže mám několik diapozitivů a na nich se snažíme vysvětlit věci, které jsou důležité, abychom pochopili daný problém. Také můžeme navrhnout právní opatření, která by obsahovala tyto důležité otázky, otázky, které se týkají zdraví. Takže jenom prosím pamatujte na to, že máme antibiotika v oblasti péče o zvířata i lidi desítky let a celá řada z nich se dostává do potravinového řetězce. V podstatě spadají do stejných skupin antibiotik jako antibiotika, která Používají lidé. Když se podíváte na daná antibiotika, tak ta, která jsou uvedena černě, jsou ta, která nejsou povolená pro eh, použití u zvířat v případě eh, živočišných produktů. Tento seznam je k dispozici od konce 70. let a to jsou antibiotika, která se dostala na trh. Právě to bylo kvůli bakteriální rezistenci a pak se zaváděli nová antibiotika a teď se dostáváme skutečně na konec té celé řady. Máme tady problémy, které dále neumíme léčit, máme nové infekce a nemáme vytvořena žádná antibiotika. Takže víme, že v těch dvou oblastech čím více budeme používat antibiotik, tak tím hůř a v podstatě 50 těchto antibiotik je požíváno zvířaty. Také víme, že v důsledku toho v těchto dvou oblastech, tedy jak u zvířat, tak u lidí, tak eh, dochází k různým krizovým situacím a také šíření rezistence vůči bakteriím. Buď díky přímému doteku nebo je to prostřednictvím potravinového řetězce a podobně. Abyste pochopili tento problém, tak tady vidíte tento diagram. Bereme v potaz to, že antibiotická politika znamená určitou různorodost. Víme, že tyto politiky se také liší v jednotlivých členských státech. Víme, že se používají určitá antibiotika, také musíme mít nařízení pro kontrolu chorob, to je důležité eh, ve velice zalíbených koutech světa. Také bychom neměli zapomínat na to, že právě antibiotika se hrávají v tomto ohledu velkou důležitou úlohu. Jakékoliv použití antibiotika, ať už je to na místě či ne, vede vždy k větší rezistenci jednotlivých kmenových buněk a dochází k také eh, k spontánním genetickým mutacím. Víme, že tyto genetické změny jsou způsobeny biochemickými změnami bakterií a tyto biochemické řetězce a změny mohou vyvolat určitou rezistenci vůči antibiotikům. Také víme, a to je nesmírně důležité, že v případě jakékoliv rezistence musíme zvážit šíření rezistence, posílení rezistence, biologické rezistence, takže se musíme eh, na takovouto situaci vybavit. Když zvažujeme šíření rezistence a řetěz, řetězce, tak dochází eh, také k určitému diseminačnímu procesu v rámci jednotlivých rodů, čeledí, druhů a tak dále. Takže tady jsou ta slova záhadná konjugace, transformace, transdukce. Co je ale důležité je také otázka koselekce, protože někdo to opatření se zabývá pouze jedním antibiotikem a víme, že takto problém nevyřešíme. Víme, že rezistence genů může být eh, způsobena plazmidy a některé z nich mohou být také mobilizovány v rámci těchto genetických změn, což usnadňuje kumulaci různých rezistencí genů v rámci stejného kmenu. Což ulehčí je tu selekci. Znamená to, že celá řada rezistenčních genů, které se nacházejí v dané oblasti, mohou eh, potom být rezistentní vůči jakýmkoliv nově vyvinutým antibiotikům. Pokud eh, vyberu u toho jednoho antimiatika další, které jsou ve stejné oblasti, pokud vyberu stejný nástroj, tak v podstatě tady budeme neustále mít skupinu, vůči které to bude rezistentní. Takže takto nevyřešíme ten problém, musíme vědět skutečně, co činíme. Opět, když se vrátíme k tomu původnímu diagramu, tak bychom měli najít ta problematická místa. Jednak je to v případě zvířat a v případě lidí. V případě zvířat to znamená, že máme také dostatek informací, že to je velice důležitá oblast, na kterou se musíme zaměřit. Především co se týče eh, enterokok a různých jiných bakterií, a různých zónos, je patrné, že vysoká míra rezistence je velice relevantní právě v Evropské unii v oblasti antibiotik. Když se podíváme na salmonelu, která způsobuje infekce, tak rezistence na dvě skupiny antibiotik, která jsou velice důležitá. Jednak jsou to antibiotika, která už jsou eh, zkoumána, bekalektami, cifrofloxacíny, eh, je tam také rezistence na ampicilín a ciprofloxacin a daná rezistence způsobuje vysoké úrovně rezistence vůči salmonelle právě z těchto zdrojů. Takže není úplně překvapivé, že v tuto chvíli stojíme před velkým problémem prevalence rezistence vůči těmto antibiotikům i v případě běžné salmonely, která způsobuje infekci u lidí. Nicméně také vidíme celou řadu salmonely, která je rezistentní vůči celé řadě léků, což jsou informace, které má, máme od EFSA. Jsou to serotypy, eh, monofazetické varianty, jsou tady serovary, které jsou velice často rezistentní vůči minimálně pěti různým důležitým antibiotikům a v některých zemích hovoří také o rezistenci vůči novým cefalosaminům, čili i těm novým antibiotikům, což znamená, že nemáme moc co nabídnout, co se týče eh, léčení infekce u lidí. Dále salmonelaza je nejrozšířenější bakterie, co se týče Evropské unie. V případě kafelobakterie, tak vidíme, že je rezistentní vůči antibiotikům, která používáme u drůbeže a také u jiných typů zvířat Eh, čili ta rezistence je neustále posiluje. Co to znamená? Je zajímavé podívat se na jednotlivá data, která jsme obdrželi z Nizozemí eh, z roku 92. Vlastně od roku 92 se združí prevaleční data u kafilobakterů a díváme se na různé aktéria, tři nejdůležitější eh, antibiotika, která používáme. Ciproflaxicin je antibiotikum, které se používá na léčbu, pokud je to zapatří, pokud máme kampylobakteriózu. A také je patrné, že v posledních desetiletích se objevuje nový, zvyšující se trend prevalence rezistence vůči těm, tomuto antibiotiku. Což zrcadlí to, co se děje v celé řadě evropských zemí. Víme tedy, že tady máme konkrétní čísla, která poukazují na jasnější obrázek daného problému. Jsou to sice čísla, ale pokud víte, že tam existují problémy, že se mění dané řetězce, tak to zvyšuje naše povědomí. V tuto chvíli mám k dispozici daná čísla a ta čísla poukazují na to, že se zvyšuje poměr různých chorob, patogenů, různých infekcí a také máme narůstající počet a také závažnost infekcí. 25 tisíc úmrtí ročně je způsobeno právě s tímto problémem a také máme číslo nákladů s tím spojených. Máme tady vysokou částku, která se s tímto problémem právě pojí. Měli bychom vzít v potaz to, že se jedná o komplexní, složitou oblast. Měli bychom zvážit různé faktory, které vedou jednak eh, k šíření rezistence, narůstu rezistence, ale zcela jistě použití antibiotik je hlavním faktorem, co se týče vytváření bakteriální rezistence. Musíme pamatovat na to, že tady mohou přispět také další faktory k tomuto problému. Je to jednak globalizace, globalizace uh, obchodu se zvířaty a také živočišných produktů. Takže děkuji mnohokrát a velice ráda zodpovím na vaše možné dotazy. Tak, tak so mycket. En del, det är... Det největší otázka, sice rezistence na antibiotika. A Světová organizace zdravotnická řekla, že je to jedno z největších ohrožení lidstva. Je to velmi závažná otázka i v Evropské unii. Chtěl by se někdo něco zeptat? Uh, <clears throat> Děkuji. Pane předsedo, myslím si, že poslední příspěvek Eh, byl eh, velmi rychlý, detailní, technický a mm, eh, já bych ráda měl i takovou prezentaci na papíře. Byla bych ráda, kdyby se to bylo předložilo, protože nemám úplně dobré oči, ale nebylo možné to všechno přečíst, takže si myslím, že to bude možné. Ale vaše prezentace byla velmi, šla do hloubky. Bylo by prosím možné, abyste nám to poskytla v papírové podobě, tak abychom si to mohli prostudovat. A mm, s touto poznámkou bych chtěla propojit následující věc. Vy jste mluvila o tom, jak se antibiotika používají a že to je komplexní eh, záležitost. A eh, kdybyste vy seděla na mém místě, co byste udělala, co se týče těchto tří priorit? Ehm, tedy jak, se, hm, jak přistoupit této otázce způsobem, která eh, by nám i nadále umožnila využívat antibiotika v, třeba v zemědělství, ale zároveň, abychom pokryli obavy, které tady existují, co se týče rezistence na antibiotika. Děkuji. Uh, budu moc ráda, když Bohu budu moci poslat eh, tento text s eh, i uči, informacemi, které to ještě podpoří. A eh, co se týče této otázky, jak k tomu přistoupit, já si myslím, že bychom měli přemýšlet ve dvou dimenzích. Jednak, jak snížit výskyt a také si myslím, že bychom měli Eh, za tímto účelem snížit užívání antibiotik. Eh, víme, eh, že to může mít ještě další dopady. Měli bychom si zvolit to, co bude prioritou číslo jedna, protože tady je, existuje priorita jedna už teď se natolik šíří rezistentnost na antibiotika, že mm, pro mě toto vlastně už nebude mm, první prioritou, ale prioritou teď bude využívání e, určitých látek třetí generace ceftarolínu e, třetí e, generace a pak bychom se měli soustředit na ostatní, které už jsou ve své rezistentnosti co nejvíce rozšířeny. Protože, jak jsem se zmínila, a možná teď to je trošku jasnější, pokud nesnížíte Eh, nezredukujete používáním antibiotik, eh, tak tady budete mít eh, potíže s náklady, protože to je Eh, něco, co se aplikuje, co se vztahuje k oběma oblastech. Mm, máme tady bakterie eh, rezistentní, takže první problém, eh, který bych ráda zmínila, je samotný výskyt, jak se tímto zabývat a potom šíření. A co se týče šíření, tady můžeme přemýšlet v různých dimenzích. Můžeme si třeba říct, že můžeme snížit infekce a mm, mm, také biobezpečnost a podobně. Toto by bylo velmi důležité. Pak bychom se mohli soustředit na následující, na, na to, co je teď to nejdůležitější. Víme například, že eh, eh, ceftaroliny se velmi eh, šíří a data, která máme k dispozici, ta jsou to je mm, různých združení, asociací spotřebitelů, tam jsou čísla týkající se prevalence mm, mm, bakteriálně rezistentních bakterií a víme, že tento problém je hlavně spojen eh, s liniemi pěstitelskými, které jsou společné pro několik zemí. Takže toto je to nám připomíná, že bychom se měli věnovat eh, pro těmto problémům a pak bychom měli eh, zvolit slovávný přístup. Měli bychom hlavně zastavit šíření eh, eh, tohoto, tam, těchto snídelských linií, které už jsou kontaminovány rezistentními bakteriemi. A pak tady máme další aspekty, které jsou dost důležité. Jeden z nich je um, um, jsou problémy, eh, které eh, problémy, eh, měli bychom se soustředit na to, abychom toto šíření omezili teď. Víme, že rezistence, které se obáváme, se objevila v Německu, v Salmonele, to bylo v Německu a pak také mezi drůbeží a sice rezistentnost na určitý typ antibiotik Chtěli jsme eh, tím eh, eh, léčit choroby v, v lidském organismu. A teď tady máme určité, máme zprávu a je nyní prioritou, abychom omezili, zamezili tomuto šíření. Takže se musíme Eh, uvědomit, eh, znát eh, problém, musíme udělat správná opatření, tak abychom neměli všechny ty dopady, které si nepřejeme. Nechceme, ehm, ehm, aby to mělo dopad na ehm, výrobce nebo pěstitele, musíme zachovat také naše zdraví. Uh, Jenom ještě další důležitá věc, která by také měla být vzata v potaz. Jsou to opatření ex post. Tím se sníží také možnost dalšího šíření této rezistentní bakterie a také snížíme výskyt tohoto problému právě v oblasti chovu zvířat. Tak så mycket. Och så långt jag ser er. Děkuji. Zdá se, že žádné dotazy již nyní nejsou, takže vám mnohokrát děkuji a přála bych si, eh, abyste nám poskytla váš materiál, neboť pro nás, také pro mě, je velice důležité, abychom měli takový dobrý přehled o celé té záležitosti, abychom přesně věděli, o čem vlastně hovoříme. Jistě nemáme na tomto poli v této oblasti žádné specifické znalosti, ale jde nám o ten hrubý přehled. Děkuji mnohokrát za vaše slova. A nyní se dostáváme k dalším dvěma řečníkům. Je to profesor Andřej Elzanovský. z Ústavu pro zoologii v Polsku a z Polské akademie věd ve Varšavě a pak je to pan Marino Kontu, ředitel regionálního farmářského združení v regionu Sardinie. Takže nejdříve pan Elzanovský. Máte slovo, prosím. Oh, eh? Přeji hezké odpoledne. Jsem velmi poctěn tím, že mohu být přítomen a protože nemám moc času, tak eh, přímo přejdu k eh, tématu. Jak asi všichni budou souhlasit, tak tento návrh je na nejvíc obecně koncipován a mnoho těch mých předřečníků už vyjádřilo tento názor a já ho sdílím. Co mi leží na srdci je to, že může být příliš obecný, s příliš mnoho odchylkami, příliš mnoho rozhodujícími eh, opatřeními, která mají přenechána eh, do mm, delegovaných eh, akt. Já jsem také osoba, která má určitou zkušenost s otázkou národní legislativy. Národní legislativy, bolskou legislativou mám zkušenost a jsem si vědom toho, jak dobré jsou některé členské státy a jak dovedou zrozředit nebo oslabit Um, legislativu EU. Jsem si jist, že Polsko není v tomto um, unikátní zemí a um, myslím si, že toto je uh, skutečný problém, který uh, existuje uh, v vlasti evropské legislativy. Takže jsou to některé země, které mají tuto minimalistickou politiku, tedy podle hesla e, dělat co nejméně a co nejpozději bude jen možné. A toto může mít svůj dopad, takže si myslím, že ti, kteří přicházejí s takovými to zákony na evropské no, úrovni, by si toho měli být velmi dobře vědomi. Dovolte mi, abych přišel ke konkrétním příkladům. Určitě nejsem v situaci, kdybych měl revidovat všechny návrhy, takže se budu koncentrovat jen na některé příklady, které by mohly být obzvláště důležité v Polsku. Jedním z těchto bodů je možnost veterinárních eh, inspekcí jenom v určitém typu podniku nebo eh, farmy, eh, které nebyly specifikovány. A toto máme obsaženo v článku 24 návrhu kdy eh, je definována eh, frekvence a také typ podniku, eh, který bude předmětem takovéto inspekce ze strany veterinářů, kteří budou kontrolovat eh, zdraví zvířat. A to ještě má být eh, určeno, eh, protože tady ne, není velký časový tlak ve členských státech, tak se obávám, že by to mohlo vést k velmi dramatickému obcházení a chybám v některých podnicích. A proto jsem potěšen, že mohu citovat z usnesení Polského národního veterinárního shromáždění. To je vlastně takové mm, mm, mm, shromáždění naší veterinární komory. Bylo které rozhodlo nebo vyjádřilo názor, a také se o tom hlasovalo, že by měla existovat minimální frekvence co jednou za šest měsíců pro každou takovou farmu, zemědělský podnik. Tedy místo toho, aby se to nechávalo otevřené, tento odstup inspekcí. Um, další věc, která je stejně tak závažná jako otázka odstupu těchto ehm, inspekcí a ehm, povinnosti veterinární inspekce. To jsou tzv. certifikáty eh, zdravotní. A eh, eh, ty jsou pokryty v článku 40 navrženého textu nebo návrhu. A jak já to tady interpretuji, eh, vyžadují se tyto zdravotní certifikáty pouze v rámci členského státu. Teď přeskočím celou otázku dopravy mezi členskými státy a budu se eh, koncentrovat na dopravu v rámci členského státu v rámci jedné země. Takže je zapotřebí takovéto zdravotního certifikátu jenom, je, jestliže se eh, pohybuje s těmito zvířaty z restriktních, z omezených eh, oblastí, ale toto je omezeno eh, z omezených oblastí nebo zón. A to je oblast nebo zóna, kde došlo vypuknutí choroby nebo kde je nějaké nebezpečí, třeba vypuknutí nějaké nemoci. Myslím si, že eh, to je otázka, která je na nejvíc důležitá, protože jsou tu dost velká rizika, že se budou tyto choroby šířit na regionální úrovni, zvláště obchod s, eh, se zvířaty, která jdou na různé trhy. A mm, to je důležité, to bylo důležité právě, když se vyskytl virus mm, kulhavky a eh, slinivky, to bylo v roce 2001, kdy vypukla tato choroba ve Velké Británii. A mm, zdrojem byly právě tyto trhy se zvířaty, to máme velmi dobře zdokumentováno v příslušné literatuře. A proto Polská národní veterinární eh, asociace si myslí, eh, že tyto zdravotní certifikáty by měly být požadovány pro veškeré transporty zvířat a nejenom v rámci země a nejenom pro mm, ve velmi specifických situacích, které budou omezeny na ony, mm, omezené zóny. Tyto trhy se zvířaty jsou mm, velmi nebezpečné pro zdraví, jak mm, co se týče pohody zvířat, ale také co se týče možného šíření chorob. Obě tyto otázky jsou eh, rovnocenným způsobem eh, velmi závažné a přesně nám mm, odrážejí situaci v Polsku. Ehm, existovalo 100 tisíc zvířat, savců a e, ptáků, kteří ehm, prošli 50 různými trhy, které byly jak legální, tak nelegální v Polsku. A toto zjistili nevládní organizace, jedna polská, jedna německá, ehm, nevládní organizace, které se věnují těmto otázkám. Polsku. Dokonce i registrované trhy se zvířaty, ty, které mají povolení veterinární eh, inspekce, obchodují s mrtvými nebo umírajícími zvířaty. Toto bylo potvrzeno nejen nevládními organizacemi, které jsem právě zmínil, ale také poslední inspekcí která byla eh, provedena v veterinárním eh, organizací v Polsku. To byla poslední takováto inspekce, vešla z toho stížnost a všechno pokračovalo dál, jako by se nic nestalo. Reakce byla velmi malá na tuto zprávu oné veterinární organizace, která kritizovala situaci v Polsku. Praxe pokračovala a pokud já, pokud vím, pokud jsem informován o tom, jak polská veterinární inspekce funguje, tak to bude pokračovat až do chvíle, kdy tato veterinářská inspekce eh, bude, bude spolupracovat eh, na eh, s evropské úrovni. Nebude se věnovat situací na těchto trzích. Jsou tady některé drastické příklady. Chtěl bych obrátit vaši pozornost skutečnost, že tyto fotky pochází z července tohoto roku. Tato praxe vede k tomu, že eh, jsou dopravována eh, mrtvá nebo si zvířata na jatka. Eh, vypukl skandál v Polsku, to bylo v březnu tohoto roku, kdy byla odhalená tato situace a poté si chtěl udržet asi hlavní veterinář svou pozici, takže došlo, došlo sice k nějakému malému vylepšení v této oblasti, ale jenom omezeně. Jak jsem vám ukázal, tak takovéto transporty e, se e, konají na ony trhy se zvířaty a to k tomu došlo před jen pár měsíci, bylo to v červenci. Takže tyto. To, co zhoršuje ještě celou otázku, je to, že některé trhy jsou e, registrovány, dostali povolení veterinární inspekce, ale některé ne. A v takovýchto případech eh, veterinární inspekce odmítá učinit inspekci těchto trhů eh, a mají zcela eh, absurdní důvody. Říkají, že by se, že by, že by se ta registrace měla proběhnout, to znamená, jde o nelegální inspekce těchto trhů se zvířaty, tam je vlastně možné všechno. Takže důvod, proč to říkám, je, že chci ukázat všechny tyto dramatické eh, situace. Mám veškerý důvod věřit v to, že tyto trhy se zvířaty eh, zcela jistě nejsou ničím specifickým pro Polsko. Eh, vím, že to existuje i v jiných částech východní Evropy, ale je to velmi nalehavá otázka pro pohodu zvířat a také pro možné choroby zvířat. A to bylo právě dokumentováno na tomto případě vypuknutí kulhavky a slinivky ve Velké Británii. A Eh, nevím, jak tento návrh eh, chce eh, se věnovat, chce se zabývat touto situací. Nevím, jak možná implementace toho, co jsem se dočetl v předloženém návrhu, má najít řešení této otázky. Striktnější opatření jsou zapotřebí proto, aby se eh, dohnali k zodpovědnosti některé eh, úřady, které třeba v případě Polska tolerují eh, otevřené a systematické porušování těchto preventivních opatření a, nebo porušují zákon o pohodě zvířat. Konečně bych rád řekl něco k, k zprávě paní Polsen. Nejsou tady žádná opatření, která mají e, snížit e, tyto dlouhé transporty zvířat. Evropská e, organizace říká, že je tady veliké riziko pro další šíření chorob zvířat v důsledku těchto dlouhých stresů nebo stresů, které pocházejí z dopravy. A toto může způsobovat latentní infekce, například salmonely a jiné, které potom se stanou klinické choroby. Takováto zvířata jsou náchylnější k tomu že nakazí jiná zvířata poté, co dorazí do své destinace. A například eh, u salmonely toto může ještě zvýšit eh, riziko eh, ohrožení veřejného zdraví. Myslím si, že mm, návrh nařízení by alespoň mělo vést k tomu, že se sníží objem a délka těchto dlouhých transportů zvířat a mělo by to jít nahrazeno třeba zvířatem jatečně zpracovaných zvířat a, nebo potravinových produktů. A ještě na závěr jedna myšlenka. Ehm, v této velké ehm, ehm, oblasti se vlastně vzájemně propojí zdraví zvířat a pohoda zvířat. Když se podíváme na příklady, které jsem vám právě ukázal, tak jsem přesvědčen o tom, že když budeme oddělovat zdraví zvířat od pohody zvířat, tak v těchto regulačních návrzích tak to bude velmi škodlivé pro obě oblasti. Děkuji vám za pozornost. Tak, tak. Děkuji. To byly velmi šokující informace, které jste nám poskytl. Načetli jste zde velmi šokující obraz. A nyní dostává slovo Marino Kontu, ředitel Zemědělské regionální asociace v Sardinii. Děkuji. Všem přeji hezký večer a chtěl bych poděkovat eh, panu předsedovi výboru AGRY a všem poslancům za pozvání na tak důležitou akci. Je pro mě ctí, že zde mohu hovořit jako zástupce právě sadských chovatelů zvířat. Já pocházím z regionálního združení chovatelů zvířat v Sardínii Mám tady rovněž prezentaci, tady vidíte například služby, které nabízíme všem chovatelům, a je to v oblasti kos, ovcí a další. Jsme organizace soukromá práva, jsme členem italského svazu chovatelů zvířat a pracujeme v rámci institucionálních úkolů. Sardínii spravujeme takzvaný operativní plán pro technickou asistenci, což znamená, že veškeré podniky, které jsou činné na našem území, eh, se těchto podniků se týká. Máme 230 odborníků, agronomů a dalších, kteří pracují v, týmu, v týmech a denodenně se věnují tomu, že informují chovatele. Jsme tedy činí přímo na místě, známe realitu na místě a skutečné problému chovatelů zvířat. Náš přístup je interdisciplinární a opírá se o prevenci, ale používáme také nástroje, které nám nabízí regionální politika. Cíle, které sleduje komise v rámci reformy legislativy v oblasti ochrany zvířat a rostlin jsou z našeho pohledu cíle, které rozhodně vítáme. Jde o to podpořit veškeré iniciativy, které mají za cíl podpořit zdraví zvířat, blahobyt zvířat a tím i veřejné zdraví. Veškeré takovéto iniciativy samozřejmě vítáme. Jde také o to, aby se přímo na místě eh, prováděly osvědčené praktiky v oblasti chovu. Je důležité, abychom měli dobré podmínky a zajistili dobré podmínky pro zdraví zvířat. To je, by mělo být eh, opravdu v Evropě na prvním místě. A rovněž je důležité, abychom zajistili dobrou úroveň bezpečnosti potravin pro spotřebitele. A v této situaci hraje chovatel zvířat zcela specifickou úlohu. Tato role jeho musí být uznána a odpovědajícím způsobem podpořena. Chovatelé jsou v každodenním kontaktu se svými zvířaty a jsou, oni jsou ten první kontakt, to první místo, na které třeba se obrátit, když jde o iniciativy v oblasti ochrany zvířat a zdraví užitkových zvířat. Vždy, vždy důležité zohlednit fenomén ochrany zvířat a fenomén udržitelnosti. Je tedy důležité, aby chovatelé byli zapojeni do veškerých diskuzí, které se týkají zdraví zvířat a je rovněž důležité, abychom zapojili do toho i další profesní oblasti, tedy nejenom chovatele, ale také veterináře, tak, abychom byli skutečně schopni dobrým způsobem posoudit ten reformní balíček. Tento cíl si vyžaduje synergickou kooperaci všech zúčastněných stran. Je třeba, aby to byla iniciativa, která bude pracovat podle systému odměn a ne systému sankcí. Například v oblasti správné hygieny v samotných zemědělských podnicích je toto velmi důležité. Je důležité provádět odpovídající kontroly, je důležité, aby docházelo k návštěvám na místě. Tímto způsobem budeme mít takový kontrolní systém, který zabrání vzniku rizik. To je velice důležitá věc a je důležité, aby takovýto systém efektivně fungoval. A dále je nutné Mm, abychom měli jistý kontrolovaný systém pro zemědělské podniky. Což znamená, že je třeba chovateli jasně ukázat, že má ústřední roli i pro evropskou úroveň. Jsme toho názoru, že prevence je zásadní, dále, že je důležité, aby existovaly horizontální plány, toto může vytvořit skutečně ty podmínky, které potřebuje pro to, abychom měli účinnou prevenci choroby. Já pocházím z regionu, kde došlo skutečně velmi trapným incidentům. Vypukly tam různé choroby prasečí, mor a další choroby. A proto je důležité, abychom neustále vzdělávali a informovali chovatele. Tak, abychom zlepšili dobré životní podmínky a zdraví jejich chovaných zvířat. U nás se kontroly provádějí a tyto kontroly vedou k tomu, že máme kvalitní produkci, například 65 mléka, ovčího mléka, které se vyrábí v Sardínii, je možné použít pro výrobu nepasterizovaného síra, který je velice kvalitní. Jistě je nutné hovořit s chovateli, není možné jim něco přikazovat ze zhora, k něčemu je nutit. Naše kontrolní systémy mají za cíl právě onu spolupráci s chovateli. Eh, a jde o to, aby se do celého řetězce zapojili všichni, veškeré soukromé i veřejné subjekty. Subjekty je třeba chránit naše chovatele a zemědělce, protože vyrábí potraviny, které jíme my všichni. A tady se obracím zejména na vás. Vaše podpora je velice důležitá. S ohledem na globalizaci je demokracie téměř eh, přímým politickým nástrojem pro nadnárodní společnost. Oni se snaží se ovlivňovat a je třeba mít neustále na mysli to, že my všichni žijeme z toho, co nám daruje tato planeta. My všichni a zejména vy se musíte stát eh, dozorci, kontrolory našich producentů, těmi, kde budou hlídat eh, další zachování naší tisícileté kultury, jak, eh, mám ti na mysli, jak produkci potravin rostlinného, tak živočišného původu. Je třeba, abychom vše toto zachovali pro naše další generace. Momentálně máme velké obtíže na Sardinii, došlo tam k velkým záplavám, což přesně ukazuje, co se stane, když člověk nerespektuje přírodu. Pak vystoupí řeky z břehů a to vede k závažným problémům pro nás, škodám i pro nás, pro čl- lidi. My, myslím, máme velice zvláštní talent, eh, my Italové. My se vždy snažíme o estetiku, o to krásno, o zvláštní kvalitu. To je něco, eh, v čem jsme na světě jedineční. Jde nám skutečně i o ten optický aspekt, eh, o estetično, je důležité něčeho takového dosáhnout i nezávisle na práci, kterou provádíme. Důležité je, jakým způsobem vyrábíme potraviny, jakým způsobem zacházíme se surovinami, jak je zpracováváme a jakým způsobem zpracováváme a vaříme, připravujeme naše potraviny. Pokud zde nezohledníme veškeré základy, pak se vydáváme krokem, který vede k tomu, že celý sektor vytlačíme na okraj. Pak ovšem již nebude možné zajistit trvalou udržitelnost. Protože výroba potravin v podstatě hraje zásadní úlohu i v rámci celoekonomických procesů. Tady se velice hovořilo o antibioticích, o těch rezistencích. Když já jsem začala s touto prací, což bylo v roce 1984, tak se říkalo, že z 10 000 litrů mléka, které se vyrobí, bylo 125 litrů nebylo poživatelných. Je tedy třeba mít neustále na paměti, že jde o to, že je třeba kontrolovat potraviny, které nám přicházejí na sůl, tak abychom zajistili jejich největší kvalitu. Děkuji. Děkuji panu Marino Kontu. Nyní přesně nevím, kde bychom měli začít. Chtěla bych zde přivítat návštěvnickou skupinu z Kantábrie a ze Španělska. Doufám, že jste získali lepší orientaci v tom, co je v Evropském parlamentu důležité, neboť výbor pro zemědělství je jistě velmi důležité pro zemědělství v celé Evropě. Já vás zde u nás na výboru srdečně vítám a nyní bych předala slovo Láslovi, prosím. Sí, muchas gracias, presidenta. Eh, <clears throat> la verdad... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Před několika týdny jsem měl několik setkání se zástupci šlechtitelů dobytka v svém regionu a jsem právě z toho regionu jako naši hosté z Kantábrie. Takže jsem rád, že mohu také vyslovit eh, jejich určité no, strach z toho, že se tam rozšířila tuberkulóza a bruselóza a jaký dopad eh, to má. Došlo tam o snížení o 6,4 co se týče rozpočtových opatření a Zmínili jsme se o tomto problému komisi. Myslím si, že odpověď komise je tím naším klíčem. Musíme aktivovat ty mechanismy, ty nástroje, které máme k dispozici. Máme nové informace o tom, že propukají takovéto choroby, musíme tedy zdvojit naše úsilí a bojovat proti těmto novým epidemím. Ministerstva musí nabídnout záruky svým zemědělcům, protože ti takto přecházejí o své příjmy a musí pochopitelně dostat náležité odškodnění. Legislativní akt je tedy zapotřebí, abychom mohli zajistit to, že takovéto choroby budou v základním nařízení, v tom legislativním aktu, že budou součástí tohoto nařízení a toto nařízení se jimi bude zabývat. Děkuji mnohokrát. Ten stávající návrh přesně specifikuje, které choroby by měly být součástí tohoto nařízení a které ne. A také, které živočišné druhy by měly být pokryty touto legislativou. Návrh komise uvádí, že komise by měla mít pravomoc prostřednictvím aktu přenesené pravomoci rozhodnout, které seznamy tam uvést či ne. Ale já sama i jiní kolegové máme pocit, že takovýto seznam má být součástí toho základního právního textu. Děkuji. Máte někdo nějaký dotaz? Není tomu tak? Dovolte mi tedy, abych eh, udělala takové shodnutí toho, co jsme dnes eh, odpoledne během tohoto slyšení měli možnost vyslechnout. Řešili jsme celou řadu různých témat. Jednak na úvod jsme měli španělského řečníka, ten se zmínil o statutu členského státu a do jaké míry máme řešit různorodost mezi jednotlivými regiony v Evropě, protože pochopitelně chceme zajistit fungování jednotného trhu, chceme zajistit rovné podmínky, chceme pracovat na tomto cíli, ale zároveň také víme, že klimatické změny, příroda, životní prostředí jednotlivé tradice, kultury jsou nesmírně důležité právě na národní úrovni a do jisté míry také předurčují, jakým způsobem naplníme naše společné cíle. Takže v tomto světle bychom se tedy měli vrátit k tomu panoramatu, který tedy vytvořil náš polský kolega. Protože v Polsku právě jsou takovéto tradice. Já sama jsem navštívila takovýto polský trh už před 25 lety a ta situace byla velice podobná, takže jsem je také nahlásila. A pochopitelně, když se podíváme do Walesu ve Spojeném království, tak vidíme také trhy s živým dobytkem. Se živými zvířaty pochopitelně tyto trhy vypadají úplně jinak eh, ve Spojeném království a v Polsku, ale například ve Skandinávii tuto tradici vůbec nemáme, vůbec neexistuje, takže netuším, jaká situace může být ve Španělsku nebo Portugalsku, ale vzhledem k naší různorodosti bychom eh, měli rozhodnout, eh, zda se jedná o otázku celé Evropské unie, že to má tedy řešit úroveň Evropské unie, stanovit, které trhy jsou zákonné, protizákonné, nebo to má spadat do pravomocí jednotlivých členských států. Není to asi tak jednoznačné, tak či onak. Potřebujeme nejspíše určitou kombinaci. Musíme také propojit naši legislativu v oblasti pohody zvířat, která není součástí daného návrhu, který nyní eh, řešíme. Myslím, že to má být zakomponováno do tohoto návrhu, protože je to nesmírně důležité, pochopitelně, ale zároveň bychom také neměli vytvářet příliš podrobné nařízení v této legislativě, protože jinak by ta otázka byla příliš složitá, zapeklitá. Co potřebujeme je jednotnou společnou základní legislativou v této oblasti po celé Evropské unii, abychom měli jistotu, že zvířata žijí ve stejných podmínkách, že jejich životní podmínky jsou kvalitní a také, aby farmáři v různých regionech se mohli rovnoceně konkurovat. Farmáři v některých oblastech podlehají nesmírně přísným opatřením a předpisům a v některých členských státech naopak vůbec neexistuje žádná legislativa v oblasti pohody zvířat. A to vytváří naprosto katastrofické situace. To je také věc, kterou musíme vzít v úvahu, pokud chceme řešit problém eh, antimikrobiální rezistence a antibiotické rezistence, protože v tuto chvíli antimikrobiální bakterie jsou klasifikovány jako běžná hrozba jak pro veřejné zdraví, tak zdraví zvířat. A je to skutečnost, se kterou se musíme nějak popasovat, ale používání a zneužívání antibiotik v podstatě je spíše propojeno s endemickými chorobami a jakým způsobem jsou léčeny tyto choroby a bohužel tyto choroby nejsou uvedeny na seznam eh, celoevropských eh, chorob, které by spadaly do tohoto nařízení. Jedná se o choroby, které způsobují velké problémy farmářům, co se týče jejich každodenní práce, jejich eh, různých výdajů, takže jsme svědky toho, že antibiotika se používají v podstatě denně. Kolegové, musíme se podívat také na to vzájemné propojení. Máme zde podrobnosti z různých oblastí, které jsou sami o sobě nesmírně komplikované a složité a musíme nastavit správné rovnováhy na různých eh, úrovních. Musíme tam nastavit eh, různá příčná, průřezová propojení. Takže věřím, že v tuto chvíli je to asi vše, co bych chtěla říci. Máte někdo něco proti, nebo se mnou všichni souhlasíte. Beru to tak, že ticho znamená souhlas. Ano, prosím. Takže já s vámi musím souhlasit s tím, že máme různé standardy, různé přístupy, co se týče pohody zvířat v rámci Evropské unie. A paní Jegle stále zde sedí, hovořila o Spojeném království, kde je velice silná lobby, která je proti tomu, aby eh, se bojovalo proti eh, vyhlazování určitých druhů zvířat, vybíjení a tuberkulózu řeší. Takže to je důvod, proč je tak velice obtížné najít společnou zemědělskou politiku, protože v každé té zemi ta zaangažovanost je trošku jiná. Herr Yeah, thank you. Uh... Mnohokrát, paní předsedkyně, já jsem si se zájmem vyslechl celou diskusi a když jste hovořila o tom, že dobytek je odváděn na trhy, tak jsem spozornil. Je to stejně v mé oblasti, také u kolegů, kde tyto zvířata jsou v podstatě takto prodávána, ale musím říct, že to je za velice přísných podmínek. Já věřím v to, že eh, zvířata by měla být maximálně vytěžena doslova, až když visí eh, někde eh, na tom háku a ne když ještě chodí po svých kopitech. Ale musíme mít stejné principy v rámci všech členských států. Podle mého Názor bychom měli nastavit co možná jaksi nejnižší podmínky, ale musí se zavést eh, především na regionální úrovni, protože já nevěřím, že Evropská unie bude mít dostatečnou expertizu, aby to mohla náležitě implementovat ve všech členských státech. Eh, když se podíváte na to, co se stalo v minulosti, například eh, v oblasti pohody zvířat, když jsme se dívali na drůbež, kuřata, jak jsou chována, nebo jak vypadají stády, tak eh, v podstatě některé členské státy vůbec ty vyhlášky nařízení ani neimplementují. Tak já si jenom říkám, jak tyto členské státy by měly pomáhat eh, farmářům, když mají uplatňovat tato opatření a zároveň mají mnohem vyšší náklady na další šlechtení a výrobu a jak ještě vstupovat na další trhy. Tady máme celou řadu problémů, které prostě nevyřešíme a to je jenom má poznámka. Já jsem naprosto pro, abychom vždy, tedy ti z nás, kdo jsme samotní zemědělci, tak vždy musíme udělat vše proto, aby naše zvířata byla náležitě krmena, by dostala vodu, aby každá farma měla dobré normy. To chtějí, to chce většina farmářů, tak většinou postupuje a ano, máte izolované oblasti, kde dochází k určitým nehodám. Já jsem to viděl ve svém vlastním regionu, kde eh, lidé špatně zacházejí se zvířaty z nejrůznějších důvodů, ale když se podíváme na nějaké nehody, tak musíme najít řešení a musíme být velice opatrní, jak budeme pokračovat dál. Nicméně v paní zpravodajku velice věřím, věřím, že vytvoříte velice dobrý kompromis, který bude náležitě vyvážený. Jo, tak. Děkuji. Pokud hovoříme o svobodném trhu, pokud hovoříme o vnitřním trhu, musíme jasně říci, že svobodný trh pro živá zvířata a pro produkty ze zvířat závisí na tom, abychom, že na skutečnosti, že budeme provádět dobré kontroly pro nebezpečné nákazy zvířat, což se týká také potravin. I v případě potravin je třeba kontrolovat, provádět kontroly přímo na zvířatech, abychom zajistili, že se nebudou šířit žádné bakterie rezistentní vůči antibiotikům a přecházet na spotřebitele. Existuje totiž velké množství rezistentních bakterií, například v drůbežím mase. Tam již došlo k velkým skandálům. Jak jsem již podotkla v mém návrhu, definuji divoce živící zvířata jako veškeré druhy zvířat, které nemají vlastníka. Nikdo tato zvířata nevlastní, nikdo není za tato zvířata odpovědný. Například i zvířata, která žijí divoce v lese, i tady neexistuje žádný jasný právní vlastník. Takže já takto do této kategorie schrnuji veškeré tyto typy zvířat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji všem, kteří tak eh, brzy se dostali do Bruselu, dali nám tolik informací a já vám slibuji, Polské obrázky ty budu mít před očima ještě velice dlouho. A doufám, že se něco takového již nebude opakovat. Budeme mít více legislativy tak, aby zvířata v Evropě dostala více práv. Děkuji mnohokrát. Zítra ráno Začíná schůze v 9 hodin. Budeme nejdříve hlasovat, mimo jiné o rozpočtu. Budeme hlížet na řízení, o kterém jsme dnes hovořili. Rozpočet je důležitý. Já jsem to podotkl. Ale je to tragédie, my bychom si přáli toho tolik udělat a máme tak málo peněz.